je bod paní Tomášič drobný pobřežní rybolov v oblastech, které jsou na rybolovu závislé. Na čtyři minuty má v tuto chvíli slovo paní zpravodajka. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vážený pane komisaři, ctění kolegové, motem EU je sjednocení v různosti, jednota v mnohosti. Nicméně pravidla byla doposud univerzální a nebrala v potaz eh, specifika, různost některá ustanovení společné politiky rybolovu týkající se eh, drobného pobřežního rybolovu jsou znepokojující. Musíme eh, potírat byrokracii. My jsme, tady máme legislativní rámec, který eh, podporuje rybolovná, rybolovné komunity na severu i na jihu Evropy. Já si myslím, že je především důležité, abychom drobný pobřežní rybolov, řemeslný rybolov a tradiční rybolov definovali a abychom vzali v potaz specifika jednotlivých regionů. Vyzýváme komisi, aby vzala v potaz různé indikátory, velikost plavidel, selekt aktivní eh, nebo výběr eh, rybolovných technik, ale také socioekonomické charakteristiky, například dopad tradičního rybolovu na místní společenství. Domníváme se, že bychom měli opět zvážit možnost drobného pobřežního rybolovu u ostrovních společenství, protože právě ta na rybolovu tradičně závisí a zabývá se, zabývají se rybolovem po celý rok. Myslím si, že Eh, toto rozhodnutí by bylo naprosto v souladu s novou iniciativou o ostrovech, protože to se snaží eh, negativnímu vývoji na ostrovech čelit. Musíme vzít v potaz negativní efekty dopady byrokracie a proto vyzýváme komisi a členské státy, aby zajistili, že drobný pobřežní rybolov bude dostatečně financován eh, z Evropského námořního a rybářského fondu. Tradiční rybolov je velmi důležitá součást života místních komunit. Mělo by se stát za základem eh, cestovního ruchu v oblasti rybolovu a proto tedy vyzýváme komisi, aby podporovala příslušné tradice, včetně umění a kultury. Nicméně pokud chceme překonat tradice, věci a pokud chceme zajistit to, že ostrovní společenství budou mít před sebou udržitelnou budoucnost, musíme podporovat také diversifikaci rybolovu tím, že budeme rozvíjet komplementární aktivity, investice do eh, rybolovných plavidel, do inovací a vzdělávání. Hlavním cílem by mělo být to, abychom financovali aktivity, které jsou eh, udržitelné ze sociálního a kulturního hlediska. Těchto cílů můžeme dosáhnout pouze tehdy, pokud zapojíme všechny zúčastněné zúčastněné strany, výzkumné instituce, občanskou společnost a místní orgány. Proto tedy vyzýváme komisi, aby všechny tyto subjekty dostatečně podpořila v rámci e, Evropského námořního a rybářského fondu, aby přijala rozhodné kroky a zlepšila jejich přístup k financování. Ráda bych poděkovala všem, kteří se podíleli na vzniku této zprávy. Děkuji především stínovým zpravodajům a všem členům výboru pro rybolov. Jejich návrhy a příspěvky během našich diskuzí napomohly tomu, abychom vytvořili velmi pozitivní, konstruktivní atmosféru. Dovolte mi, abych co by zpravodaj eh, poděkovala především za to, že jsme tedy využili expertízu eh, pozvaných eh, vědců, protože díky otevřené a upřímné spolupráci mezi zúčastněnými stranami jsme tedy naplnili demokratický proces a to nám dává naději, že společně zlepšíme to, co je v Evropské unii zlepšit potřeba. Děkuji a nyní se dostáváme k postupu Catch eh, Budeme spontánně vyvolávat řečníky. Na minutu má slovo pan Milan Moj. Prosím. Eh, doy la bienvenida al informe Tomasic. La pesca costera artesanal es muy importante. Děkuji, velice vítám zprávu paní Tomašič. Drobný pobřežní liberofil, je velice důležitý. Velké procento španělsko španělské flotily ho provozuje. V Galicii je to dokonce 75% veškeré rybářské eh, aktivity, více než 3800 eh, lodí. Delegace výboru Pech eh, navštívila takovou tu oblast v Galicii. Jsou to věce malé rodinné podniky, malé lodě, mají selektivní sítě a selektivní rybolovná zařízení spotřebovávají velice málo paliva a je třeba takovýto typ rybolovu zachovat. Evropský rybářský fond eh, poskytuje možnost vytvořit roz plán pro rozvoj a pro podporu eh, udržitelnosti malých flotil v Galicii je tato politika skutečně prioritní. Jedná se také o plán zaměstnanosti a zajišťuje také generaci přeměnu generační v této oblasti. Děkuji. Děkuji a nyní Ricardo Soreo Santuš na jednu minutu. Pane komisaři, myslím si, že je důležité uznat, že tato zpráva je velice dobrá, velmi obhajuje pobřežní rybolov a také rybolov v, v, v velice odlehlých oblastech v EU. Azory, což je taková o to ostrovní od, oblast odlehlá, těch se to přesně týká, je třeba chránit menší flotily, protože to jsou takové alternativní projekty modré ekonomiky. A samozřejmě je třeba toto regulovat, zaměřit se také na vědecký rybolov a e, zkoumat mořské prostředí z hlediska ekologického. Měli bychom diverzifikovat využití moře, dále bychom mohli podporovat e, vzdělávání provizní e, rybářů a také chránit mořské prostředí. Proto chci říci, že vítám tuto zprávu, že by bylo tedy vhodné, aby se více využíval Evropský námořní a rybářský fond eh, pro tyto účely, pro to, aby se tedy chránili malí rybáři. Děkuji. Děkuji. Vidím, že jsme na tom velice dobře z časového hlediska, takže poskytnu slovo nyní všem, kteří projevili zájem o to vystoupit v postupu Catch the Eye. Jako další pan Marias. Děkuji. Pobřežní rybolov představuje trvalou formu rybolovu a společně se společnou ryplovnou politikou to může pomoci přežít tomuto sektoru v mnoha oblastech Evropy. Ovšem, v mnoha oblastech dochází k velké krizi, k vylidňování obyvatel z těchto oblastí. V Řecku eh, jsme eh, velmi dotčeni memorandem a úspornými opatřeními. Je to znát i v oblasti rybolovu. Recese je velmi silná. Je potřeba, aby Evropská unie okamžitě zakročila tak, tak, aby primární sektor se zotavil. Je potřeba modrou ekonomiku podpořit, posílit růst pracovních míst v pobřežních oblastech a vylepšit financování eh, ze strany Evropské unie pro oblast rybolovu. Je eh, potřeba skoncovat s rabováním moří a eh, s těmito eh, kroky, které mají negativní dopad na příjmy eh, rybolovu. Paní Bilba Barandika. Děkuji, paní předsedkyně, paní kom, pane komisaři. Společná politika rybolovu potřebuje jednoznačnou definici drobného pobřežního rybolovu a také efektivní opatření, která napomohou tomuto sektoru, pomohou eh, ekonomickým, ekonomické činnosti a udržení života v dotyčných regionech. Já se domnívám, že definice a klasifikace velikosti motorů a plavidel nestačí. Toto, tento rybolov je důležitý pro zachování tradičního způsobu života obyvatelstva v pobřežních oblastech. Musíme se zabývat také sportovním rybolovem. Pokud se nám podaří toto všechno zohlednit, tak zachováme evropské kulturní dědictví a zachováme jedinečnou zkušenost drobného pobřežního rybolovu pro budoucí uživatele eh, tohoto odvětví. Děkuji a nyní pan Ferrera na minutu, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Reforma společné rybářské politiky bohužel nepřispěla proto, aby se vyřešili ty velké problémy, které řeší malé pobřežní a řemeslní rybolov a regiony, které na něm nejvíce závisí. Naopak, mnoho problémů se velice zhoršilo. Při této příležitosti chci říci, že je důležité, abychom se vrátili k našim starším návrhům, a to je vypracování specifické komunitárního programu pro podporu takového typu rybolovu. Je tedy třeba mít diferencovaný systém s režimy, které budou přesně přizpůsobeny eh, specifickým specifikum tohoto segmentu, podpora modernizace flotily, zlepšení výdělků v tomto sektoru a pokud to bude nutné zasáhnout do hodnotového řetězce. A dále je třeba, aby se rozšířily zóny, kde se může právě provozovat pouze tento malý řemeslný rybolov, tím se chrání místní komunity. Nestačí pouze přijít s nějakými prohlášeními, že je třeba chránit drobný rybolov. Je třeba prohlášení přetvořit v konkrétní opatření a konkrétní kroky a tady máme před sebou ještě obrovský kus práce. Děkuji. Děkuji. Na minutu má slovo pan Davoš Klec. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně Vážení kolegové, rád bych poděkoval paní Tomašič za vynikající zprávu, která eh, přispěje k eh, zlepšení obživy rybářů. Eh, v lednu 2014 byla zahájena reforma, měly by se vylepšit podmínky pro rybáře. Ovšem, toto vylepšit není možné, dokud budeme mít eh, regulaci pro středomoří, eh, která eh, zakazuje tradiční rybolovné nástroje a sítě. To, mm, tyto zákazy vedou k vylidňování, protože lidé nemohou v těchto oblastech naplňovat své základní potřeby. Myslím si, že bychom měli drobný rybolov a pobřežní rybolov definovat v souladu specifiky určitých regionů, nejenom pokud jde o sílu plavidel a velikost plavidel. Eh, jinak si myslím, že to nebude uspokojivé. Děkuji. Další řečník na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně a pane komisaři. Všichni se shodneme na tom, že je důležité, aby se Evropská unie snažila vylepšovat pobřežní eh, rybolov, podporovat ho. Je to ekonomická a sociální aktivita, která může být výnosná, pokud přijmeme příslušná rozhodnutí. Specifické normy jsou zde nezbytné pro určité eh, regiony, jak tady řekl kolega, které jsou velmi eh, vzdálené, musí být velmi chráněny. Eh, rybáři zde používají velmi tradiční postupy a technologie, které jsou eh, ekologické a eh, ovlivňuje to ekonomický rozvoj těchto oblastí, které jsou vzdálené a tedy znevýhodněné. Potřebujeme nařízení pro rybolov, musíme podporovat opatření a modernizaci tak, aby tyto rybolo, rybáři mohli i nadále eh, se živit rybolovem. Pan Nikola Kaputo, jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Komise by měla podporovat inovativní projekty, které přispějí k rozvoji regionů, které závisí na rybolovu. A také by měla poskytovat projekty podporu projektům, které vytvářejí pracovní místa, které podpoří gastronomii, cestovní ruch a tak dále. Komise by měla investovat či podporovat investice pro diverzifikaci rybolovu a dále podporovat um, distribuci produktů na trhu, a také mm, podporovat vytváření malých lokálních značek. Dále je rovněž důležité, aby komise a členské státy i nadále podporovaly malý trvalý udržitelný rybolov, tak, aby mohl být provozován skutečně sociálním a udržitelným způsobem. Samozřejmě tady je klíčové financování z Evropského námořního a rybářského fondu. Děkuji. Děkuji nyní pan Jakovčič za na jednu minutu. Paní předsedkyně, společná politika rybolovu je výtvorem byrokratů. Alespoň mi připadá, že to vymyslel někdo, kdo žije v Bruselu. Tato zpráva je zároveň skvělým výsledkem dlouhé práce, těžkých jednání a právě proto bych chtěl poděkovat paní zpravodajce, rád bych jí vyjádřil svoji podporu. Byl bych velmi rád, kdyby drobný pobřežní rybolov měl v rámci evropské politiky takové místo, jaké se zaslouží. Je to totiž velmi důležité pro život lidí, kteří žijí na ostrovech, pro podporu cestovního ruchu a pro eh, gastronomii na ostrovech a v pobřežních oblastech. Rád bych vyjádřil této zprávě svoji plnou podporu, budu ji podporovat nejen v Chorvatsku, ale také v dalších ostrovních a pobřežních oblastech Evropy. Děkuji. Děkuji a nyní paní Petr, prosím. Podržávám ovo izvješće i čestitam kolegici. Děkuji, podporuji tuto zprávu. A děkuji paní Tomašič za její návrh změny eh, středozemního nařízení a existující legislativy, pokud jde o rybolovná zařízení. Eh, drobný rybolov je velice důležitý sociálně, ekologicky ehm, pro ehm, chorvatské eh, pobřežní oblasti a proto toto bylo také zaneseno na seznam kulturního dědictví e, e, Chorvatska. Zakázat drobné, drobný rybolov by měla velmi negativní dopad na komunity na e, pobřeží Chorvatska. Zde již dochází k velkému odlivňování. Drobný rybolov a tradiční nástroje a postupy jsou součástí naší tradity a, tradice a identity. Musíme tedy přistupovat k této věci regionálně a musíme zohledňovat všechny geografické, eh, biologické a ekonomické aspekty a specifika, eh, protože jinak by to poškodilo náš rybolov. Děkuji. Paní Garcia Aguilera, jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěla poděkovat paní že odvedla opravdu vynikající práci, postupovala velmi efektivně, celý návrh byl efektivní a je to velmi eh, dobrá zpráva. Já bych chtěla ještě na některé věci upozornit. Téměř všichni kolegové řekli, že je potřeba nově definovat pobřežní rybolov tedy eh, tam, jak se zmiňuje, 12 metrů eh, tato délka. Tam potřebujeme samozřejmě eh, novou definici, protože ta stará definice nestačí a to zatím ještě nebylo provedeno ani v operativních programech na národní úrovni. Takže musíme využít této příležitosti, této zprávy a musíme rozvíjet také rybolovný eh, cestovní ruch, tak aby rybolov se na tom mohl eh, podílet a nebyl vyloučen. Podporuji zprávu a děkuji paní zpravodajce. Děkuji. Pan Kůn, jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně, vážený pane komisaři Velo. Myslím si, že je velice důležité, abychom základním nařízením malý, drobný a řemeslní rybolov, eh, abychom ho tedy zahrnuli kompletně a poskytli mu v rámci víceletého finančního rámci odpovědající uneční nástroj a také v rámci Evropského námořního rybářského fondu. To byl, myslím, důležitý signál, neboť 70% veškerých rybářských podniků v Evropě patří k tomuto typu ryborovu a proto tady zásadní roli hraje také regionalizace. Myslím si, že je dobré, že pan komisař Vela dává členským zemím jistou svobodu a nesnaží se nalézt nějaké řešení jedno pro všechny, ale že se vytvoří více různých, víceletých plánů, které se přesně zaměří na konkrétní oblasti a rybářské podniky. Alespoň naštěstí u mě v oblasti Balského moře už máme náš plán pro Balské moře skoro hotový a má v sobě mnoho výhod také pro malé rybáře, že se odstraní administrativa, že v určitých fázích, kdy nemohou provozovat činnost, dostanou vyplaceny sociální dávky, dodávky. To jsou takové signály právě těm malým rybářským podnikům. A samozřejmě to souvisí i s cestovním ruchem. Tak to si myslím, že je to vhodné a myslím si, že to půjde pozitivním směrem. Děkuji a nyní jménem komise má slovo opět pan komisař Vela. Děkuji, paní předsedající, vážení poslanci, vážené poslankyně. Vítám zprávu z vlastní iniciativy týkající se drobného pobřežního rybolovu v oblastech, které jsou na rybolovu závislé. Rád bych poděkoval paní zpravodajce Tomašič za sepsání této zprávy. Evropský námořní a rybářský fond který je eh, nástrojem pro strukturální podporu rybolovu eh, v období 2015 až 2020 je výsledkem intenzivního vyjednávání mezi parlamentem a radou. Díky tomuto fondu členské státy mohou a budou provádět to, co se ve zprávě navrhuje a požaduje. Evropský námořní a rybářský fond Eh, umožňuje tedy 50% eh, financování drobného pobřežního rybolovu. Eh, to přispívá tedy k diverzifikaci. Je, potřeba, je tedy možno financovat také partnerství na akademické úrovni, inovace, celoživotní vzdělávání a tak dále. Nicméně je zodpovědností členské státy, států, aby tedy rozhodly, o jednotlivých programech, které byly schváleny, v tom smyslu, jak ty strategické preference budou eh, vtěleny do konkrétní podpory eh, flotil. Čísla jsou vypovídající. Drobný pobřežní rybolov představuje pouze 8 nicméně zároveň představuje 75 eh, aktivních flotil, představuje 12 eh, v oblasti půjček a 16 eh, přidané hodnoty, nicméně zároveň představuje 40 celkového množství pracovních míst a 26 ekvivalentu eh, pracovní doby, to znamená, že většina pracovních míst je na částečný úvazek. To znamená, že rybolov není hlavním zdrojem příjmů u mnoha rybářů v oblasti eh, drobného pobřežního rybolovu. V mnoha případech je tomu tak, že tato oblast rybolovu eh, je stěžejní pro udržení ostrovních společenství a společenství v pobřežních oblastech. Já s tím naprosto souhlasím. Zároveň je nutno konstatovat, že průmysl tedy představuje eh, větší objem půjček a větší přidanou hodnotu. Eh, to jsou tedy skutečnosti, které jsou naprosto zásadní pro další život pobřežní eh, společenství, stejně důležité jako drobný pobřežní rybolov. Samotná skutečnost, že eh, mnoho floty ve středozemním moři eh, nyní působí eh, samostatně, dokazuje, že tedy je možno udržitelného rybolovu dosáhnout. Potřebujeme tedy všechny flotily podporovat, potřebujeme zabránit tomu, aby tady došlo k asymetrické politice rybolovu. Zároveň uznáváme, že drobný pobřežní rybolov je velmi důležitý. Pokud jde o ty kontrolní požadavky, dovolte mi, abych připomněl, že drobný pobřežní pobřežní rybolov již v tuto chvíli využívá preferenčních podmínek podpory eh, z Evropského námořního a rybářského fondu. Eh, jedná se především o eh, zařízení na palubách. My jsme se tedy snažili revidovat kontrolní nařízení a v této souvislosti se musíme dát hlavní pozor na, tom, na to, aby to nevedlo k přílišnému využívání eh, rybích společenstv eh, v pobřežních oblastech. Tady tedy eh, většina členských států uplatňuje preferenční práva přístupu. Musíme si uvědomit, že drobný pobřežní rybolov a s tím spjaté podmínky by mohly vést k nadměrnému rybolovu v té pří, e, pobřežní oblasti e, a e, mohlo by to tedy souviset s neregulovaným nelegálním rybolovem. Já si tedy myslím, že další flexibilita v této oblasti by mohla být zpěta s environmentálními riziky. Pokud jde o definici, o které tu byla řeč, tak Eh, v souladu s článkem 3.14 eh, sem spadají eh, plavidla, která tedy dosahují délky 12 metrů. Bylo to zároveň předmětem velmi intenzivních diskuzí během trojstranných jednání o víceletém finančním rámci. Objevila se celá řada alternativ, například kritéria v bodě 1 zprávy. Mnoho alternativ tady bylo na stole, diskutovali jsme o nich, nicméně se nám nepodařilo dospět ke schodě na nové definici. Regionální přístup k definici by eh, stál za úvahu, ale zároveň by hrozilo to, že se tady vytvoří nerovné podmínky. Dovolte mi, abych dospěl k závěru. Všechny flotily, včetně eh, flotil drobného pobřežního rybolovu, jsou velmi důležité pro eh, další život pobřežních komunit. Myslím si, že právě drobný pobřežní rybolov eh, přispěje k tomu, že evropský rybolov eh, bude udržitelný a že pobřežní komunity tady budou eh, moci i nadále dobře fungovat. Pokud bychom tedy mírnili kontrolní požadavky a pokud bychom změnili tu pobřežní zónu 12 námořních mil, mohli bychom tu situaci ověřit. Já nemám pochyb o tom, že legislativní orgány dospějí eh, k závěru při eh, revizi kontrolního nařízení. Děkuji vám za veškeré vaše komentáře a děkuji i vám, paní předsedkyně. Děkuji panu komisaři, tímto je ukončena rozprava a hlasování se bude konat zítra.